A samozřejmě bych chtěla také připomenout a po, požádat vás, abyste hlasovali odpovídajícím způsobem. Děkuji, paní Rýs. Váže, vážení kolegové, uzavírám rozpravu k tomuto bodu. Připomínám, že hlasování o zprávě paní Rýs bude dnes v 11.30. A další bod pořadu jednání naší dnešní schůze je sdělení komise o internetovém sledování občanů EU ze strany Spojených států, program NSA PRISM. Chtěla bych vás informovat, vážení kolegové, že máme seznam řečníků, kteří se chtějí vyjádřit v rámci eh, frakcí, ale nebudeme mít catch the eye ani modrou kartu. Takže nejprve dám slovo panu Borgovi, aby uvedl problematiku. Prosím. Ano, děkuji, paní předsedkyně, děkuji. Přečtu vám stanovisko komise a dnes eh, vystupuji zde místo paní eh, komisařky Redinkové. Evropská komise má velké obavy eh, v souvislosti se zprávami, které se objevily a to, že úřady v USA zpracovávají a shromažďují údaje o evropských občanech při využití poskytovatelů internetových poskytovatelů zákony, na jejich základně se schvalují takovéto e, programy, e, představují potenciální ohrožení práva na záchranu soukromí a ochranu osobních údajů evropských občanů. E, poslední události, případ Snowden se objevil v médiích a vzbuzuje velké obavy mezi občany Evropské unie ohledně využívání jejich osobních údajů online i e, v systému cloud. 70 občanů Evropské unie vyjádřilo obavy, že jejich osobní údaje e, e, by mohly být zneužity pro jiné než pro ten účel, kde byly zhromažďovány. Zprávy v médiích také zdůrazňují eh, tento rozdíl eh, v přístupu k ochraně osobních údajů mezi Evropskou unii a USA, zatímco právní systém v USA se týká pouze eh, občanů USA, kteří profitují z ochrany jejich ústavy uznávají se zde jenom základní práva nehledě na eh, národní příslušnosti. Zprávy jsou zejména znepokojivé ale tato právní otázka rozhodně není nová. Evropská komise se ní již v minulosti zabývala. Abych uvedl alespoň jeden příklad. Komise již hovořila o eh, přílišném eh, zneužívání eh, osobních údajů evropských občanů v průběhu jednání z USA o dohodě o ochrany údajů v oblasti policejní a soudní spolupráce. Víme, že paní místo předsedkyně eh, Redingová má mandát, aby jednala o této dohodě se spojenými státy a eh, informuje Evropský parlament eh, zejména členy výboru Libe o postupu tohoto vyjednávání. Komise požaduje aby spojené ztráty se jasně zavázaly, eh, že budou respektována základní práva evropských občanů eh, na ochranu jejich údajů a ohledně eh, možnosti využití soudní nápravy, jak je to umožněno rezidentům USA. Komise bude projednávat tuto otázku s úřady USA při nejbližší možné příležitosti. Bude požadovat eh, vyjasnění, co se týče přístupu k osobním údajům eh, v rámci programu PRISM, eh, který je, bude eh, omezen pouze na ojedinelé případy v případě eh, podezření a nebude to hromadný transfer údajů. Eh, paní Redingová bude rozhodně prosazovat tuto otázku na příští tím eh, jednání u USA, na summitu v Dublinu. Eh, kromě tohoto kontextu z USA může eh, Evropská unie také zajistit, aby se chránila přijetím rozsahlých právních ustanovení zaměřených na takovéto situace. Eh, budu hovořit zejména o ochraně údajů. Eh, při eh, platné legislativě je to směrnice o ochraně osobních údajů z roku 1995 co se týče členských států, potom národní soudní orgány eh, rozhodují o tom, zda údaje mohou být eh, poskytnuty eh, v souladu s vnitrostátní evropskou nebo mezinárodní úpravou Komise se domnívá, že eh, se tím musíme ještě dále zabývat a to je také eh, cílem eh, nařízení o ochraně osobních údajů. Reforma, kterou paní Redingová navrhuje, obsahuje současnou vysokou úroveň ochrany údajů v EU, kdy budou aktualizována práva občanů, které jim zaručí, že budou informováni, když dojde k narušení soukromí a zajistí, že budou bude eh, vyžadován jejich eh, souhlas. A bude to skutečný souhlas. A dále eh, reforma v oblasti ochrany osobních údajů má zajistit, že Evropská unie bude schopna reagovat na takové situace, jako vznikly v souvislosti s programem PRISM, vydáním jasných územních opatření. Žádná evropská eh, společnost nebude nabízet služby a eh, produkty eh, občanům, kdyby se neuplatňovala tato pravidla. Je třeba použít eh, na opatření pro mezinárodní transfer. Eh, úvodní ustanovení 19 navrhovaného nařízení odráží náš názor, abychom se eh, vyvarovali střetu různých jurisdikcí přístup orgánů ze třetích zemí k údajům osob v EU by měl být zajištěn tím, že budou vytvořeny příslušné kanály jako e, vzájemná e, e, dohoda o vzájemné pomoci mezi EU a USA. Evropský parlament předložil pozměňovací návrhy, aby byly dále ujasněny podmínky a právní ustanovení, kdy rozsudek nějakého soudu ve třetí zemi bude vynutitelný v rámci evropského práva. Komise se bude zabývat těmito návrhy chtěl bych říci, že rychlé přijetí tohoto návrhu e, e, vyřeší právní mezery, k nímž e, dochází, když společnosti sbírají a zpracovávají osobní údaje o evropských občanech a předávají je různým subjektům. Komise počítá s podporou Evropského parlamentu eh, při eh, eh, nutné reformě a bude pracovat na rychlém schválení tohoto balíku. Děkuji, pane komisaři, a nyní za jednotlivé politické skupiny bude vystupovat pan Weber čtyři minuty za EPP. Paní předsedkyně, pane komisaři, moje údaje patří mně. To je základní princip evropského způsobu myšlení, pokud jde o ochranu osobních údajů a také stát mm, uplatňuje tento princip, že moje data patří mně a já se mohu rozhodovat, co se s nimi bude dít a to je také princip, který musí respektovat stát. I stát musí vlastně brát vážně tyto hranice a proto je, to, je dobré, abychom eh, vlastně se tímto zabývali a je důležité, abychom nyní znovu zahájili, obnovili debatu se spojenými státy, aby se správně zacházelo s osobními údaji, protože je nepřijatelné a to bych chtěl vyjádřit velmi jasně, že aby Spojené státy měly jiné principy zacházení s osobními údaji vůči svým občanům a vůči eh, občanům ze třetích států. To je pro nás jako pro Evropskou unii nepřijatelné a to musíme skutečně našim americkým přátelům sdělit. Musíme se stanovit cíle, to znamená potřebujeme transparentnost, musíme vědět, co se s těmito údaji děje a to vlastně musí komise, zejména místo předsedkyně Redingová, jasně eh, o tom diskutovat v Dublinu. To znamená stanovit jasnou praxi při provádění příslušných opatření. Za druhý, chceme, chceme také transparentnost ze strany firem Google a další společnosti, kteří vlastně jednají, s, eh, pracují s automatickými daty, mají často a má existovat automatický přístup za třetí. Eh, potřebujeme si toto vyjasnit s Velkou Británií, protože je zde vlastně určitá zpráva, že Evro, eh, anglic, britské tajné služby mají přístup k této databázi údajů amerických států. Tři, další princip internet je globální, celosvětový, to znamená, potřebujeme společné standardy komise pracuje na ustanovení v justiční a policejní praxi. To je dobré. Měli bychom stanovi, přemýšlet o tom nejen posilovat tyto principy v rámci justice a policejní praxe, ale stanovit si skutečně globální celkové principy ve spolupráci se Spojenými státy. Za páté potřebujeme E, evropskou ochranu, pokud vlastně se ukládají evropské údaje, tak je dobré, aby byly skladovány, e, ukládány v Evropě podle evropských standardů by měly být zajištěny. A za šesté potřebujeme moderní právo na ochranu osobních údajů v Evropské unii protože eh, je důležité, abychom uplatňovali my sami v Evropě jasné, přísné principy ochrany osobních údajů je potřeba vlastně vidět, že to jsou obrovská množství dat, která se skladují, ale také ta technika pro zpracovávání, skladování údajů dosahuje pokroku, takže musíme mít také odvahu stanovit jasné principy, jasné limity a já bych měla ráda, kdyby, rád, kdyby během toho, toho 9. července, kdy se bude hlasovat, kdybychom toto skutečně ve výboru odhlasovali a potom je také, by bylo dobré, kdyby rada se přestala zabývat těmi drobnými detaily, ale čelila těm velkým výzvám, velkým úkolům, které jsou před námi. A další věc, vážení kolegové pro EPP, je velice důležité, abychom také eh, zdůraznili to, že USA musí spolupracovat eh, s námi jako partner. Protože my v Evropě eh, vypracováváme standardy, bojujeme proti terorismu a tak dále a evropské a je důležité, aby také evropské orgány mohly profitovat z těch databází, z těch systémů varování v Spojených států a tak dále. Takže bych chtěl také vyjádřit to, že Spojené státy jsou naše partnery, zejména u SWIFTu například. Tam jsou vyhodnocovací systémy pro finanční transakce, které se slaďují s našimi standardy. Proto samozřejmě americká cesta není vyloženě naší cestou, ale je důležité, abychom pracovali v partnerství společně. Děkuji, paní předsedkyně. Není pan kolega Moraes za SAD na čtyři minuty paní předsedkyně, eh, pane komisaři. Pro naši frakci eh, Události posledních dnů a informace zveřejněné v Guardianu minulý týden eh, týkající se vysoce tajného amerického programu NSA PRISM Eh, ukazuje, že takový velký gang jako Apple, eh, Google, Microsoft, eh, Skype, Skype a další prostě velké, obrovské, gigantické firmy špehují evropské občany. Za frakci SAD je zcela jasné, že bezpečnost je velice důležitá. <clears throat> Toto je ale velké porušení důvěry pro naše občany. 13. a 14. června na zasedání eh, ministrů je třeba projednat tuto otázku, kterou považujeme za velice důležitou. Parlament a všechny politické frakce musí vyjádřit eh, podporu eh, pro Eh, eh, řešení této otázky, kdy se předávají informace o občanech, eh, informace, které mohou být zcela nepodstatné, neúčinné, nedůležité pro boj proti terorismu. Je to evidentně porušení důvěry a to i v tak důležité otázce, jako je právě boj proti terorismu a za chování bezpečnosti. Eh, je zapotřebí ochraňovat údaje. To je velice, tady je velice důležité mít jasnou rovnováhu mezi bojem proti terorismu, zajištěním bezpečnosti na jedné straně a ochraně eh, osobních údajů. Samozřejmě sdílíme eh, boj, cíle boje proti terorismu Eh, myslíme si, že to je velice důležité a je tedy nutné zajistit určitý přístup eh, do serverů a poskytnout eh, možnost dotazovat se konkrétně na některé, některé údaje. To se týká tedy konkrétních dotazů, ale nemohou to být všeobecně hromadně masově realizované sběry údajů pod pravomocí zmíněných velkých firm je třeba zajistit ochranu eh, osobních údajů. Eh, velice nás mrzí, že tady není celkový rámec dohody eh, z transatlantické povahy, který by se týkal ochrany údajů. Je tedy důležité sjednat takovou dohodu mezi USA a EU o ochraně údajů. Pro všechny tyto důvody bychom chtěli, aby Eh, komise eh, reagovala a aby řekla americkým eh, orgánům, že je třeba aplikovat jasné normy v těchto oblastech. Je třeba sjednat celý balíček ochrany osobních údajů tady eh, můžeme říci, že eh, příslušný zpravodaj a také stínoví zpravodajové překládají pozňovací návrhy, které se týkají celé této oblasti. Eh, oblast ochrany osobních údajů, ale také oblast vymáhání práva a zajištění bezpečnosti musí být v souladu. Dále zvláštní pozornost je třeba věnovat otázce ochraně osobních údajů při sjednávání dohody v obchodní oblasti s USA. USA. E, legislativa EU v této oblasti musí být zcela jasně respektována. E, komise e, tady musí jednat a sledovat toky údajů Eh, objevila se tato otázka programu NSA. Tady je třeba zdůraznit, že eh, občané eh, musí mít jisté zároky. V mé zemi, ve, spoje, ve Spojeném království, jsou občané zneklidněni a je třeba eh, zajistit, abychom přesně věděli, co dělají Spojené státy. Tady jsou určité normy, které je třeba zajistit pro evropské občany. Evropští občané musí mít jistotu, že jsou normy respektovány. Děkuji. Děkuji vám, pane Moraes. A eh, podle rozhodnutí eh, politických frakcí tady není, prosím, eh, připuštěno ani catch the eye, ani pokladení modrých karet. Dávám tedy slovo kolegyně Intveld za frakci ALDE. Děkuji, paní předsedkyně. Milí kolegové, pane komisaři, 500 milionů evropských občanů bylo minulý týden opravdu šokováno, když zjistilo, že cizí národ má neomezený přístup k důvěrným údajům z jejich soukromého života. To je opravdu velký problém. Ve Spojených státech je to tedy šéfovská otázka, jak říkají Němci, kdy sám eh, prezident eh, odpovídal na otázky kongresu a sdělovacích prostředků. A čeho jsme svědky v Evropě s veškerým respektem k panu komisaři? Máme eh, komisaře pro eh, veřejné zdraví, který se tím zabývá Pan eh, předseda eh, Barroso by se měl dostavit a odpovídat na to, protože máme eh, zodpovědnou osobu. Kde je ten zodpovědný komisař? Jsou tu představitele politického života, ale podívejme se, rozhlédněte se v hemicyklu. Tento parlament před deseti lety, když čelil obdobné situaci, eh, rozhodli jsme se eh, uspořádat eh, velké šetření případu Echelon a nyní je třeba se postarat o 500 eh, milionů občanů eh, v době, kdy důvěra v Evropskou unii je tak nízká, že bychom se měli stydět. A nyní dvě podstatné otázky. Za prvé, nemůžeme být příliš překvapeni, když vidíme, že američané eh, špehují. My jsme to věděli byli jsme konfrontováni s těmi otázkami stále, ale když se obracíme na komisi, je to jako házet eh, eh, hrách na zeď. Jsou to otázky k patriotu, eh, k extrateritoriálnímu uplatňování americké legislativy a nemáme odpovědi ze strany komise. A paní Merkelová, tu jsme také eh, intervenovali a různí představitelé státu. Eh, my všude vystupujeme s stejně. Členské státy hovoří vůči svým občanům dvojím jazykem a pak jsme překvapeni, že klesá jejich důvěra. Eh, občané už eh, nevěří svým vládám, ale vlády ještě méně věří svým občanům. Jak můžeme říct si eh, vládám zemí, jako je Egypt, Irán a další země, že by neměli špehovat své občany, že je to proti demokracii, když stejně vystupujeme vůči vlastním občanům, ztrácíme tak svou věrohodnost. A co se týče eh, toho specifického vztahu, někteří kolegové hovořili o specifických vztahů vztazích s našimi nejlepšími přáteli, nejbližšími spojenci USA. Prezident Obama, když vystoupil vůči americkému publiku, řekl, nebojte se, to se netýká amerických občanů, to špehování se týká jenom cizinců. A tak to je, jsou to evropští občané. E, co je to tedy za specifický vztah? A v uplynulých dvou letech e, Evropa stále ustupovala e, v jménu boje proti terorismu. Je třeba, abychom byli na stejné úrovni a e, my očekáváme, pane komisaři, že je to e, otázka šéfů. Potřebujeme politické vedení v Evropě, aby obhajovalo občany v Evropě. A nyní nastal ten správný okamžik. Děkuji e, paní kolegyně Invelt a nyní dávám slovo kolegovi Albrechtovi za zelené minutu a půl. Děkuji vám. Vážení kolegové, pane komisaři, já naprosto sdílím ty obavy, které eh, zazněly jménem dalších politických frakcí. A chtěl bych říci, že eh, to není jenom otázka ochrany údajů, není to jenom otázka technická, je to otázka právního státu, otázka demokracie protože eh, přece demokracie a eh, právní stát eh, nemohou být založeny na masovém špehování milionů občanů po světě. Musíme tady jasně říci, že takto to není možné. Potřebujeme silná pravidla ochrany údajů. To potřebujeme jako předpoklad pro demokracii a pro právní stát a také pro bezpečnost a důvěru, důvěru v digitální trh a důvěru v trh obecně vzato. Je to velice závažná otázka. My, Evropa Evropané musíme reagovat a musíme si vytvořit vlastní eh, normy pro ochranu údajů chránící naše občany a musíme co nejrychleji rozhodnout o návrhu eh, právních předpisů o ochraně údajů. Musíme tam mít velmi silné normy a také otázka přeshraničních přenosů údajů. Eh, firmy, které zpracovávají masy osobních údajů a zabývají se předáváním těchto údajů přes hranice, eh, tady je zapotřebí stanovit svolení s takovým přístupem třetích stran. Potřebujeme mít velice silné, velice silná pravidla, vymahat vymahatelná pravidla na ochranu údajů, jasně stanovená pravidla i pro přenos údajů přes hranice. A jakožto zpravodaj pro rámcovou dohodu o ochraně údajů z USA chci říci, že bych na tom chtěl opravdu pracovat a chci eh, pracovat, eh, dohodnout se se spojenými státy na normách eh, o této ochraně, ale potřebujeme určitý, určitou vstřícnou reakci z druhé strany Atlantiku, jinak těžko přejdeme, dojdeme k opravdu dohodě. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji a dávám slovo panu Kirkhoupovi za ECR. Uh, eh, paní předsedkyně, pane komisaře, dnešní diskuse se týká eh, eh, důvěry občanů v orgány, agentury a, a vlády, že je budou ochraňovat. A tyto jež upozornili na ty, kteří se vymykají právu. Vláda, vlády se k tomu vyjádřili, ale ty znalosti, abychom mohli eh, z toho vyvodit důsledky, jsme tady a ukazujeme prstem. Někteří z vás již vyjádřili eh, celá jasnou retorikou zaměřenou eh, proti Evropské unii, proti USA, ale tady protože eh, plenární zasedání eh, se Zabývá a tento parlament se snaží vypracovat pravidla na ochranu údajů, ale přesto potřebuje výměnu údajů z USA a to je to, co má skupina eh, podporuje. Klíčem k úspěvu je eh, podpora našich občanů a to není možné bez vztahy s ostatními zeměmi. Eh, varoval bych před tím, jak někteří poslanci vystupují, protože nás to spíše rozděluje než spojuje. Ochrana občanů před moderními eh, hrozbami je nutná. Je nutné rychle reagovat a, není možné jít příliš daleko. Eh, jsme již jsme úspěšní v soukromí, ale ne na veřejnosti. My víme, že organizovaný zločin a teroristé využívají informací a technologií proti nevinným občanům. Proto musíme mít určité očekávání, že se stejná eh, technologie použije i proti nim. Ale eh, je třeba, abychom přitom respektovali demokratické zásady. Musíme pochopit, že nezískáme dáme větší svobodu, když ji sebereme ostatním a přitom je třeba respektovat právo. Proto je někdy nutné, abychom my politikové si eh, připomněli tu menší eh, sílu a musíme říci, že to nemůže být za každou cenu, eh, že nemůžeme obětovat demokracii, ale někteří eh, nám připomněli, kdo je skutečným nepřítelem a kde je. Když jednáme s našimi spojenci, tak víme, že přátelé poslouchají nejvíce, když hovoříme a ne když křičíme. Děkuji a pan kolega Paška EDF na jednu minutu. Děkuji za pozornost, paní předsedkyně, vážený pane komisaři. Přiznám se, že mě znechutil únik informací o tajném programu PRISM Národní bezpečnostní agentury Spojených států amerických, která od roku 2007 schromažďuje informace a vyhodnocuje tyto informace a elektronickou komunikaci o našich občanech prostřednictvím zařízení amerických firm. Tento postup americké vlády je exemplárním příkladem porušování práva evropských občanů v oblasti ochrany jejich osobních údajů. Proto dnes musíme zareagovat na zneužívání nových technologií americkými úřady na špiclování soukromého života našich občanů, nezákonné sledování soukromé komunikace občanů je trestné v Evropě i ve Spojených státech amerických proto se americké společnosti, které umožnily přístup k soukromé komunikaci našich občanů americké bezpečnostní agentuře, dopustily porušení práva Evropské unie a proto je naší povinností vyšetřit rozsah tohoto zásahu do soukromí našich občanů a přijmout vůči těmto firmám stejné sankce a principy, jaké přijímáme vůči daňovým podvodům nebo jiným subjektům porušujícím práva Evropské unie. Paranoidní chování našich amerických partnerů v tomto období je skutečně skutečně ostuda. Děkuji za pozornost. Děku, děkuji kolegovi Paškovi a nyní dávám slovo kolegyni Veržia na minutu 30. Děkuji, paní předsedkyně. Když jsem vás poslouchala, pane komisaři, tak mám chuť říct, vysmíváte se nám? Já vím, že vy se nezabýváte touto záležitosti, že byste měla být paní Redingová, ale chtěla bych říct, že jsme jakoby pod transatlantickým sluncem. Sdělení amerického text, tisku pouze potvrzují, že vlastně neustále, když se jedná o ochranu eh, osobních údajů, tak Spojené státy to podporují. Šoby. Dany, místo předseda americké vlády nám říká, do jaké míry se chrání soukromí eh, obč- amerických občanů jejich ústavou a ti, kteří o tom pochybují, je jich stále více v posledních dnech. Víme, že NSA má přímý přístup k serverům alespoň devíti internetových společností. Přejdeme k tomu, že tito eh, internetoví obři mají eh, obrovský přístup, nevíme. Zabýváme se všemi žádostmi, bedlivě tedy a stížnostmi evropských občanů. A to přímo řekl prezident Obama. A není to pravda, protože on to řekl chladně. Dohled nad internetem neplatí pro e, občany Spojených států, ani pro občany, kteří žijí na jejich půdě. Využiv, nevyuživ zákon Spojených států tedy byl jednoznačně porušen a znamená to, že všichni ostatní mohou být, všechny, špionáž se může provádět tedy nad všemi ostatními a to platí už několik měsíců. Obče, evropští občané nemají stejná práva jako občané Spojených států. My, tisíce údajů se schromažďují masivně a bez jakéhokoliv, bez jakýchkoliv sankcí kontrolní orgány Europolu vlastně nám to neustále říkají. Takže už my říkáme, to už je toho dost, stačí to. Při každém jednání vlastně eh, vidíme, že vaši eh, zmocněnci se vrací bez jakýchkoliv ústupků. Jednal, my jsme zamítli akta, protože chceme, aby občano, občané měli, evropští občané měli právo na ochranu jejich údajů. To by vlastně už znamenalo jasné pokrytectví vidíme zde, jaká je realita, jaké jsou skutečnosti. Je potřeba, abychom vlastně vyžadovali od Spojených států ochranu údajů evropských občanů. Děkuji, paní Veršia. A jako další řečník je pan Eren, Eren Hauser. Ano, děkuji, pane komisaři. Vážné kolegyně, vážení kolegové, co byste řekli, kdyby americká tajná služba nás sledovala 24 hodin denně, sledovala vaše činnosti a analyzovala je? Určitě byste nes odsouhlasili, ale to se přesně děje. 24 hodin denně a týká se to milionu lidí a my jsme zodpovědní za respektování základních práv. Tento program základní práva eh, porušuje a co děláme? Buď to jsou údaje SWIFT nebo PNR, vždy se necháme eh, eh, oškupat americkými orgány. Nyní je na čase, abychom převzali odpovědnost, abychom se opravdu eh, postarali a eh, tlakem prosadili ukončení toho, pro tohoto programu. Je zapotřebí šetření, které by ukázalo, jaké dopady má tento eh, program, které také orgány z toho profitují. Profituje z toho Europol, měli bychom zástupce USA popohnat k odpovědnosti a pozvat je sem, protože to nás přímo oddaluje od demokracie. Děkuji. Děkuji, pane Renhauser. A nyní má slovo eh, pan... Eh, děkuji, paní komisařko. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení eh, já musím říct, že sdílím obavy Evropského parlamentu tváří v tvář těmto skandálním no, odhalením a také samozřejmě komisařka Redingová Eh, je tím zneklidněna. 19. ostatně paní Redingová bude jednat ve výboru Libe a budou samozřejmě jednat eh, v rámci výboru Libe o všech těchto eh, aspektech. A také budeme informovat výbor o jejich setkáních v Dublinu příští pátek. Eh, opakuji tedy, že rozhodně eh, máme velké obavy také v Dublinu. Příští pátek vyjádříme tyto obavy a budeme žádat vysvětlení od eh, Spojených států. Toto byla paní předsedkyně dobrá rozprava. Samozřejmě byly tady dva druhy názorů a já se nepouštím do sporu ani s jedním z nich. Jeden říká, že je třeba si věci vyjasnit z USA a že je třeba jasně říci, že kdykoliv eh, informace o evropském občanu eh, tak to má cirkulovat, musí platit eh, úroveň ochrany podle pravidel EU. A když eh, si přečtete The Guardian, jak o tom hovořil pan Moraes, tak určitě tady je celá řada otázek. Je tady otázka, eh, jak může tedy informace být k dispozici díky těm whistleblower, eh, díky té osobě, která zveřejnila tyto informace. A říká, vláda si vzala pravomoc, kterou nemá mít v rukách. Eh, není tady žádný veřejný dohled. Eh, výsledkem je, že lidé jako já eh, můžeme jít rozhodně mnohem dále, než kam bychom se dostat měli. A to je, samozřejmě vyvolává otázky. Ehm, je třeba opravdu klást otázku, zda takto tomu bylo vůči evropským občanům. Současně ale Eh, tady hovořil také pan Kerkhope a jeho, poznámka, jeho poznámku oceňuje a sice, Eh, že to není akce ze strany nepřátel. A jako bývalý ministr vnitra, který tuto funkci zastával deset let, eh, vím toho mnoho o boji proti organizovanému zločinu a proti terorismu. A vím, kde by ten boj byl, kdyby nebyl přístup k určitým eh, údajům. Ovšem, myslím, že tady určitá frustrace je. Neměla by tady být frustrace, ale je tady určitá frustrace, že organizovaný zločin a terorismus jsem terorismus tady samozřejmě eh, nemá žádný eh, takový eh, prostor a není možné přistupovat ke všem občanům k takovýmto způsobem. Je třeba respektovat demokratické normy. A reaguji také na to, co tady řekli další v rozpravě, kteří říkali, máme zvláštní vztahy s našimi americkými partnery, jsou Eh, tady některá eh, velice důležitá šetření pro zabránění terorismu a pak je tedy důležité sdílet informace s partnery. Avšak nikdo nemůže využívat těchto zvláštních speciálních vztahů k tomu, aby se neřídil právem a aby se neřídil mezinárodními normami. Čili tady je opravdu takové vyvažování, taková rovnováha, kterou je třeba vytvořit v tomto partnerství. Ale protože jde skutečně o partnerství, tak samozřejmě dává to nejen práva, ale ale také velmi důležité povinnosti. A jestliže jsou zvláštní práva, pak by samozřejmě měly být i zvláštní povinnosti. Nic nemůže eh, být eh, samo sebou eh, zaručeno. A to všechno si musíme uvědomit, ale připomnout si i to, co řekl pan Kerkhope o tom, kdo je vlastně tady e, skutečným nepřítelem. A chtěl bych ještě připomenout, že v rámci návrhu o reformě ochrany osobních údajů v Evropě, kde tady oceňuji pozitivní poznámky, které na toto téma zazněly od poslanců a poslankyně, e, tak komise zcela jasně řekla, že extrateritoriální uplatňování práva třetích zemí je v rozporu s mezinárodním právem a reforma stanovuje právní kanály, které mohou být použity.